Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre... Dámy a pánové, eh, vítám vás na našem prvním zasedání v tomto roce. titulu eh, první místo předsedkyně výboru pro rozvoj mám čest předsedat našemu ústavnímu eh, zasedání v první, eh, po polovině legislativního období. Budu tedy předsedat provizorně, alespoň při řízení voleb vedoucí k designaci našeho předsedy či předsedkyně. Zahajuji tedy naše zasedání a připomínám, že cílem našeho zasedání je ustavit předsednictvo výboru tím, že zvolíme předsedu, a čtyři místopředsedy v souladu s článkem 191 jednacího řádu. Musíme ten nejprve zvolit předsedu a potom místopředsedy. Aby eh, mohlo probíhat dobře hlasování, musím se nejprve zeptat a ověřit, zda tady máme eventuálně náhradníky našich členů. Také musím konstatovat, že eventuální přítom, zda tu nemáme eventuální přítomné nějaké eh, náhradníky ad hoc a připomínám, že v souladu s článkem 187 měla být jména těchto jednorazových náhradníků sdílena před hlasování. A teď Tady je pan Kačmárek, který je zde přítomen. A dovolte, abych přešla k tomu, co je třeba udělat. Musíme verifikovat kvórum, to znamená čtvrtina našich členů v sledu článkem 195, anebo kvórum osmi členů eh, v našem výboru. A přistupujeme tedy ke kandidáce na předsednictví, paní Kres. Dovolíte-li mi? Eh, chtěla jsem z titulu koordinátorky naší skupiny Zelených vám navrhnout kandidátku paní Evy Žoliové, aby mohla pokračovat v této funkci eh, předsedkyně našeho výboru. Děkuji mnohokrát. Mikrofon. E kandidáti politický, má kandidátka politické skupiny minimálně 5 eh, řádných členů. Souhlasí kandidátka? Domnívám se, že ano. Ale přesto musím se zeptat ještě jednou, paní Žoli, musím se vás zeptat, zda souhlasíte. Eh, ano, přijímám s velikou radostí eh, splnila své povinnosti kandidátka a vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Ano, učinila jsem to, dobrá, v tom případě vám navrhuji, abychom volby provedli aklamací. Ne, ano, můžeme to tak udělat. Eh, to znamená, volba proběhla aklamací Každopádně jsme nedostali žádnou jinou kandidaturu a jsme nesmírně šťastní, že paní Žoliová bude pokračovat ve druhé polovině ve svém mandátu. To znamená, prohlašujeme, že eh, paní Žoliová byla zvolena řádně předsedkyní v souladu s článkem 191 odstavec 2 a ve jméno našeho výboru bych vám chtěla vyjádřit tedy naše potěšení v tom, že budeme moci pokračovat v našich aktivitách pod vaším předsednictvím. Mohu vás pozvat, abyste zaujala, lépe řečeno znovu zaujala místo předsedkyně za stolem. Merci, merci. Ještě jednou gratuluji, děkuji. Dovolte, abych poděkovala paní Strifler, že byla tak laskavá a přijala řízení tohoto hlasování a udělala to tak výborně. Zároveň, drazí kolegové, mi dovolte, abych vám popřála všechno nejlepší do nového roku všem těm, s kterými jste neměla čas se setkat minulý týden ve Štrasburku. A skutečně vám velice vřele děkuji za to, že jste mi znovu svěřili vaši důvěru. V tomto legislativním období, zahájené v roce 2009, jsme museli překonávat první dopady finanční a hospodářské krize. Museli jsme hájit také pomoc rozvojových zemí navzdory pokušení četných členských států silně snížit příspěvky pro tyto rozvojové země. Dnes se krize prohlubuje a týká se více či méně silně každého členského státu. Každý stát je postižen každý den více a více touto krizí a my musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zmírnili dopad na každodenní život a abychom rozhodně podpořili i nadále evropský projekt a nezapomněli na to, že i jižní státy trpí touto krizou a krizí a kromě toho také klimatickými změnami. V tomto kontextu je to pro ně ještě těžší. Ale mám důvěru v nás všechny, že budeme úspěšně pracovat, protože já znám vaši angažovanost a vaši zapálenost če, tváří v tvář k tomu, co musí Evropský parlament musí činit, protože jsme se skutečně angažovali demokraticky a byli jsme zvoleni, abychom hájili zájmy více než 500 milionů Evropanů. Děkuji vám znovu za vaši důvěru a nyní vás vyzývám k tomu, abychom pokračovali v hlasování o předsednictvu našeho výboru. Čili přijdeme teď ke volbě čtyř místopředsedů předsedů tak, jak to je sepsáno v jednacím řádu. E, dovolte, e, abych tedy vyvolala nejprve hlasování prvního místopředsedy. Máte slovo, prosím pěkně. Já bych ráda navrhla jako první místo předsedkyni paní Štriflerovou, jako druhého místo předsedu pana Devu a jako třetí místo předsedkyni paní Caniky. Děkuji vám mnohokrát. Eh, jsou jiní kandidáti? Pan Martinez? Prosím pěkně, zmačněte si mikrofon. Děkuji vám, paní předsedkyni, velice vám blahopřeji k vašemu zvolení. My ve jméno socialistické skupiny bychom eh, jsme dali eh, kandidátku pro paní Kreču. Nevím, jestli by to bylo na místo první místo předsedkyně nebo jiného místo předsedkyně. Ona nám podepsala papír, že akceptuje eh, být na kandidáce, ale skutečně Eh, myslím, že to nebude na místo první místo předsedkyně. Možná, že to bude na místo čtvrté místo předsedkyně. takže eh, toto bych rád oznámil, že máme její písemný souhlas. Děkuji vám mnohokrát. Ano, to bude čtvrtá místo předsedkyně, takže nejprve se vrátíme k volbě prvního místo předsedy či první místo předsedkyně. Pane Newtne, Dane, máte slovo? Já jsem trochu zmatený, o kterého místo předsedu jde, ale já bych chtěl eh, říci něco k panu Devovi. Stal se téměř předsedou parlamentu. Chybělo mu jenom několik eh, set hlasů, ale to je takový detail. Takže myslím, že může být hrdý, že ho zde máme. Já bych ho chtěl podpořit jako kandidáta místo předsedu tohoto výboru. Nejprve budeme prosím pěkně volit prvního místo předsedu. Máme tady nějakou další kandidátku na místo prvního místo předsedy. Ne, to znamená, se musíme zeptat, co se týče kandidatury paní Stiflerové zda tato kandidátka vychází z politické skupiny a nebo minimálně pěti členy řádnými podle článku 13. Odpověď je ano. Souhlasíte, paní Stiflerová, s tím, abyste se byla naší první místo předsedkyní? Ano, s velkým potěšením, paní Žoliová, děkuji mnohokrát. Eh, vyplnila jste prohlášení o finančních zájmech eh, tak, jak je to stanoveno v příloze 1 jednacího řádu. Ano, učinila jsem tak. Tím pádem navrhuji, protože tady nemáme žádné jiné kandidáty na místo prvního místopředsedy, abychom aklamací volili kandidátku paní Striflerová, abychom ji tímto zvolili. Prohlašuji tedy paní Striflerovou za zvolenou aklamací v souladu s článkem 191 odstavec 2 první odrážka. Děkuji vám mnohokrát. A nyní přistoupíme k volbě druhého místopředsedy. Ráda bych eh, tedy eh, připomněla, budeme tady volit místo druhého místopředsedy. Ano, já, jak už jsem oznámila jednou, navrhuji pana Devu. Jsou tady ještě jiní kandidáti na místo druhého místopředsedy? Eh, tato kandidatura vychází z politické skupiny a minimálně 5% řádných členů v souladu s článkem 13 paragraf 1 našeho odstavce 1. Odpověď je ano. A vy, pane Devo, souhlasíte s tím, abyste se stal naším druhým místopředsedou? Thank you, Mr. Deva. Děkuji vám. Prosím, vyplněte vaše prohlášení o finančních zájmech eh, tak, jak je to předepsáno v příloze 1 jednacího řádu, ano. Čili navrhuji, jelikož tu nemáme další jiné kandidáty, abychom na druhé a místo druhého místo předsedy eh, zvolili pana Devu aklamací. Eh, Prohlašuji, že pan Deva byl aklamací zvolen a v souladu s článkem 191 odstavec 2 našeho jednacího řádu. A nyní eh, přistoupíme k nominaci třetího místopředsedy. Kdo? Jací jsou kandidáti na místo třetího místopředsedy? předsedy? Navrhuji paní Caniky. Děkuji mnohokrát. Jsou tady jiní kandidáti na místo třetího místo předsedy. Konstatujeme, že návrh této kandidatory je v souladu s tou, že vychází z politické skupiny paní Zaniky písemně stvrdila, že souhlasí s kandidaturou a také vyplnila své prohlášení o finančních zájmech. Navrhuji tedy, abychom přistoupili k volbě paní Zaniky eh, aklamací. Donc je Madame Prohlašuji paní Zaniky za zvolenou aklamací. A nyní eh, směla bych ještě před hlasováním připomněla kandidaturu čtvrtého místopředsedy, pane Martinez. Děkuji vám. Paní předsedkyně, já zopakuji to, co jsem řekl před minutou. Já navrhuji paní Kretu na tuto funkci. Domnívám se, že ona předložila nezbytné doklady, že akceptuje kandidaturu a také, že eh, vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Děkuji mnohokrát. Stvrzujeme, že tato kandidatura vychází z politické skupiny nejméně 5% řádných členů. Ona písemně stvrdila, že souhlasí s kandidátem pořádku a vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Navrhuji tedy, abychom přistoupili k volbě aklamací. Prohlašuji, že Madame Kretu byla aklamací zvolena. A měla by, směla bych teď, prosím, pozvat znovu zvolené přítomné místo předsedy, místo předsedkyně, kterým všem srdečně blahopřeji, aby se posadili vedle mne za stolem. Oj, jasně. Monsieur Deva. Thank you. Yeah. Thank you. Deva. Thank, you. Nous abordons maintenant le... Nyní opustíme bod 3 našeho programu, to je tedy přistupujeme k bodu 3, různé, a vlastně uzavříme, než ukončíme ustavující zasedání. Z vaší strany máte nějakou připomínku? Nemáte, já také ne, takže mi dovolte, abych poděkovala vám všem za to, že jste se zúčastnili eh, našeho ustavujícího zasedání a sejdeme se zítra otvore našem klasickém zasedání. Jak víte, budeme mít příležitost eh, znovu tady přivítat Billa Gatese. Připomínám, že zasedání začíná ve dvě hodiny odpoledne místo ve tři hodiny odpoledne a že se bude konat v hemicyklu. Prohlašuji toto ústavní zasedání za uzavřené. Ukončené.